na násilí na Já nejdřív začnu se sděleními eh, v Němčině. Eh, příslušné španělské úřady mě eh, informovali o volbě pana Enrika Šambona s platností od roku 20. listopadu. Ten nahradí pana Sosa Wagnera. Příslušné bulharské úřady mě informovali o volbě Andreje Novakova od s platností 24. listopadu 2014. Pan Novakov nahradí pana Dončeva. Parlament bere na vědomí eh, volbu pana Kalveta eh, Šambona a pana Andreje Novakova podle eh, článku 7 aktu pro provádění, o provádění voleb do Evropského parlamentu a článku 4 jednacího řádu. Já vítám nové kolegy a připomínám, že podle článku 3 odstavce 2 jednacího řádu máte plná, plné právo účastnit se na eh, zasedání parlamentu a jeho orgánů, eh, pokud eh, váš, orgán, váš mandát nebude napaden a, a nebo nebude přeskoumáván a za předpokladu, že jste předem písemně deklarovali, že nedržíte žádný úřad, který by byl v konfliktu s výkonu, výkonem mandátu Evro, poslance Evropského parlamentu. Potom tady ještě další eh, eh, prohlášení. Podle článku 7 eh, našeho etického kodextu 25. listopadu 2014 rozhodla pana Žána Mariho Kavadu přijmout do výboru k etickému kodextu.